Ebola a jejího dlouhodobého poučení. Dávám tedy slovo na čtyři minuty panu, panu Gerincovi. Děkuji, pane předsedo. První případy eboli v Evropské unii a ve Spojených státech rychle zaseli tedy paniku v příslušných zemích od, za, od března do září 2014, kdy vlastně tisíce lidí nakažených virusem zemřelo v Sierra Leone, v Liberii a v Gvineji, kde ta krize skutečně byla nejzávažnější. Tato krize má systémo, systémový charakter. Za prvé, co se týká systematického nedostatku ve světové organizaci zdraví, která vlastně Eh, je velmi pomalá, co se týká vysílání upozornění. Za druhé, systémová chudoba v těchto třech zemích vlastně zdůrazňuje obzvláště závažný charakter. 80% lidí žije ve, ve velké chudobě. Systémy zdravotnictví jsou nedokonalé. A co se týká evropské úrovně, tak také systémy se dají ještě výrazně zlepšit, zejména pokud jde o koordinaci mezi 29 aktéry, komisí a členskými státy tedy kom, ustanovení komisaře Selianirse do příslušné funkce nakonec umožnilo změnit eh, rytmus ve vyhledávání evropských řešení boje proti obětem v těchto afrických zemích. Pokud se týká poučení, která můžeme již nyní vytěžit z této krize, tak bychom mohli říci, že za prvé exemplární zapojení humanitárních pracovníků, zejména Červeného kříže, Světové zdravotnické organizace přispěly k zeslabení krize a vyvolalo jednomyslný obdiv. Boj proti ebole stál život několik, asi 500 odborníků v oblasti zdravotnictví. Za druhé, když mezinárodní společenství se nakonec probudilo a zejména farmaceutický průmysl, odpovědi, pokud, reakce tedy, pokud jde o vakcínu, o očkovací látku, byly nalezeny relativně rychle. Nemůžeme také opustit zdravotnické systémy v rozvíjejících se zemích z toho důvodu, že situace eh, veřejných financí vede k jiným úvahám. Je skutečně naléhavé systémovým způsobem se zabývat otázkou, kdo odpovídá za výzkum a vývoj léčby těchto zácných chorob a v, které vlastně v první řadě se týkají obyvatelů rozvojových zemí. Politický, politická sféra, pokud přijme systém nelhostejnosti, tak vlastně nemůže neřešit tento problém. Evropský parlament by měl přijmout iniciativu a zpracovat novou zprávu o této věci ve spolupráci se Stylianidis, s panem Stylianidisem a eh, toto vlastně patří k poslání Evropské za páté je velice naléhavé transformovat tyto tři země, to nejen jejich zdravotnické systémy, ale i hospodářství je skutečně na kolenou a to přispívá k závažné epidemii. A konečně Evropský parlament správně požadoval a spolupracoval svůj návrh, aby vlastně nejméně 20 veřejné pomoci exter bylo věnováno rozvoji, zejména rozvoji základních sociálních systémů, v první řadě zdravotnického systému. Na závěr nesmíme vlastně ochabovat, je to tedy bohužel inteligentní virus, který ještě se může projevit jinými formami než v těch formách, které již známe. Musíme si být také vědomi naší morální povinnosti že vlastně, aby měli nemocní všich všude na světě princip eh, přístupu k léčbě a to trvalým způsobem. Pomáhejme vlastně Africe v jejím vlastním rozvoji a zejména v oblasti výzkumu a vývoje ve zdravotnické oblasti. Děkuji. Děkuji, kolego Gerenci. Nyní následuje komisař Stylianides za komisi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážení poslanci, poslankyně. Komise nesmírně vítá eh, zprávu pana Gerence. A já si dovolím okomentovat jeho práci a moc mu poděkovat za tento veliký kus práce, za jeho angažovanost v boji proti ebole. Během toho období jsme velice úzce a produktivně spolupracovali a já jsem mu za to velmi vděčný. Evropská unie eh, nese zvláštní odpovědnost, co se týče propagace univerzálního pokrytí zdravotní péči v podpoře eh, různých zemí k dosažení udržitelných eh, systémů rozvoje a v budování odolných systémů zdravotnictví, které budou schopné dostat pod kontrolu, když situace, kdy propukne zase příští významná epidemie. Zpráva je velmi aktuální, protože tato epidemie ještě neskončila. Objevily se zase nové, některé nové případy, bohužel v Gvíneji v eh, uplynulých týdnech, takže musíme zůstat velice angažovaní do té doby, kdy bude dosaženo jaksi nulového výskytu a kdy eh, se situace vyřeší. Evropská unie a členské státy eh, věnovaly mnoho milionů eur a 900 milionů eur bylo eh, věnováno přímo Evropskou komisí jako reakce na výzkum a léčbu této nomaci a také se angažujeme v eh, získávání ponaučení z krize eboli konference v Lucemburku, eh, které se účastnil Eh, komisař Stylianides přišla s významnými doporučeními, kdy je, eh, bude projednávat prosincová rada. A já bych eh, chtěl také eh, eh, referovat radě o celkových ponaučeních z této doby a jsme plně angažovaní také v diskusi ministrů G7, kteří se sešli na začátku tohoto roku a kteří se zapojili do řešení této krize a jsme rádi, že, že ministři G7 eh, vyjádřili podporu eh, a potřebu zlepšovat zdravotní situaci všude ve světě tak, aby bylo dosaženo univerzálního pokrytí eh, péče o zdraví ve světě. A jak říká zpráva pana Gerence, zdravotní péče a čistá voda jsou základní a my se můžeme všichni shodnout na tom, že vybudovat a rekonstruovat odolné systémy zdravotnictví jsou zásadní. Systémy zdravotnictví schopné detekovat, monitorovat a, a udržovat, udržet pod kontrolou zdravotní krize. Jaká jsou hlavní ponaučení z této krize pro Evropskou unii? Je tu celá řada věcí, které eh, na evropské úrovni jsme zjistili naše rychlá eh, reakce formou v financování, výzkumu eh, v oblasti eboli a naše role při organizaci dopravy pomoci do západní Afriky a pozitivní role Evropského střediska prevence nemocí v rozmístování epidemiologů a klíčová role eh, eh, mobilních eh, systémů Evropské unie, systém Medevac a vysílání zdravotních pracovníků a současně je tu ponaučení z toho, co se nedařilo tak dobře. Za prvé, mezinárodní společenství je a bylo, bylo špatně připravené. A globální vypuknutí um, epidemie musí být zvládáno lépe, stejně tak globální management. To zahrnuje podporu VHO, reformu této mezinárodní organizace a rovněž přeskum a implementaci mezinárodního právního rámce pro zdravotnictví. Zde bude, zde bude právě naše přičinění sehrávat rozhodující úlohu. Potřebujeme rovněž zkušenější a účinnější eh, šíření zdravotnických pomůcek. Potřebujeme rovněž pomoci členským státům v zavádění a uplatňování signalizace a rychlého zásahu. Evropská unie se zavazuje posílit fungování zdravotnických systémů. Na druhé straně, přestože jsme se snažili o komplexní působení, Ebola nás poučila, že dostatečně komplexní nejsme, musíme e, přistoupit k další reformě a zejména na etapě vypuknutí epidemie. Za druhé, nejslabší zdravotnické systémy trpí nedostatkem zdrojů a mobilizace v rámci národních států tuto mezeru snadno nezaplní. Abychom byli správně připraveni, abychom naplňovali eh, veškeré motivační aspekty, potřebujeme větší rozpočet. Některé země mají rozpočet dokonce necelých 30 dolarů na hlavu na rok a to je statistický údaj. Za čtvrté, komise i členské státy musí strategicky uvažovat o rozmístování rozpočtových prostředků na zdravotnictví a nesmíme zapomínat na nikoho, nemůžeme připustit, aby se celé vrstvy a celé země dostaly mimo zdravotnictví, zdravotnickou e, péči. Musíme přistupovat ke všemu kolektivně, tak abychom byli účinnější a předvídatelnější v tom, jak hospodaříme, jak s prostředky, tak v tom, jak udělujeme zdravotnickou péči a pomáháme jiným. Jinak v neposlední řadě rovněž náš výzkum a vývoj musí být strategicky koordinovaný, zabývat se prioritami, identifikovat mezery a počítat se scénáři pro budoucí potenciální epidemie a zde právě i mezinárodní výzkum musí počítat s podporou místních zdravotnických systémů. Musíme podpořit spolupráci mezi vědmi tak, abychom byli připraveni na vypuknutí epidemie infekční nemocí a měli proto i dostatečné zdroje. Er Děkuji vám, pane komisaři Stylianidis, a teď jménem výboru pro životní prostředí a bezpečnost spotřebitelů, pan Cheristi Albanis, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Podobně eh, jako u krize uprchlíků, také v případě krize eboli byla reakce Evropské unie velice pozdní a velice eh, pomalá, velice neadekvátní. Bylo to opravdu eh, celkově vzato. Nemá vlastně Evropská unie důvod být na sebe hrdá Eh, je třeba z toho vyvodit analýzu a je třeba vyvodit z toho poučení. Jak jsme eh, postupovali během prvních měsíců, eh, kdy vlastně v terénu pracovali pouze lékaři bez hranic? Já myslím, že právě to, ten postup během prvních měsíců vysvětluje, proč byla celá tato krize tak hrozně intenzivní, tak dlouhá a tak nekontrolovaná. Je to také situace, která ukazuje, jak neadekvátní je celá reakce na E, na náléhavé situace a celá, celý zdravotní e, systém. E, také otázka vývoje očkování a vývoje prevence, jakož i mezinárodní reakce. Vše bylo velmi neadekvátní. Děkuji. Mulțumesc și eu. Vreau să vă cer îngăduința să nu... Já bych chtěl požádat, abyste nekladli otázky eh, s modrou kartou, protože už máme velké spoždění. A teď bych chtěl poprosit pana Pongu, aby eh, mluvil minutu a půl. Monsieur le Président, chers collègues, Pane předsedo, vážení kolegové, především chci velmi vřele poděkovat našemu kolegovi Charles Görensovi za jeho eh, ochotu naslouchat druhým a vrát v úvahu jejich argumenty při vypracování této zprávy. Je to velice důležitá zpráva, která chce vyudit poučení z velké zdravotnické krize, která postihla eh, západní eh, Afriku a která způsobila 11 tisíc mrtvých. Dramatickým způsobem ukazuje, jaké jsou tady nedostatky v oblasti zdravotnictví v rozvojových zemích zemích. Je zásadně důležité, aby Evropská unie a také další eh, aktéři rozvojové pomoci výrazně zvýšili pomoc přinášenou rozvojovým zemím, eh, aby tyto mohly eh, vyvinout účinný zdravotnický systém. To a se týká jak infrastruktury, tak vybavení, ale také vzdělání a vyškolení zdravotnického personálu. Personál musí být vyškolen tak, aby mohl eh, účinně reagovat na krize, které vyvstanou. Další věc, eh, která je, kterou je důležité zdůraznit, v této zprávě, je otázka zprávy věcí veřejných v rozvojových zemích. Čím je situace složitější a dezorganizovanější, tím méně se přináší opravdu pomoc postiženým. Myslím, že toto všechno je velice vzájemně propojeno. I když dnes už jsou případy pouze v Gvineji, Sierra Leone a Nigerii byly nazvány zeměmi, kde již není ebola, je důležité pracovat se všemi aktéry v celé této oblasti velmi systematicky, aby bylo možné zabránit případně novému obnovení epidemie, kdyby znovu se projevil tento virus. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Neuser na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, mediální klid eh, po epidemii nebola je velmi klamavý. Ještě pořád Sierra Leone se objevují případy eboli a stejně tak eh, mohou přetrvávat neznámé zdravotní následky pacientů, kteří ebolu měli. Proto je dobře, že zpráva Šase Gerence o tom přechází i dále, než jenom o těch okolnostech celé této katastrofy. A já bych mu za to chtěl poděkovat. Měli bychom se snažit o posílení zdravotnických systémů v dotčených zemích v Liberii, Guinea a Sierra Leone. Ale musíme kromě toho také upřít náš pohled na další e, slabé státy e, v Africe. Během uprchlické krize v Evropské unii vyšlo najevo, že naše společenství příliš pozdě reagovalo na příčiny. A to platí také pro eh, všeobecné zdravotnictví a pro minimální zajištění veřejného zdraví v těchto zemích. Měli bychom eh, si uvědomit, že eh, prevence je nejlepší léčbou a snažit se těmto situacím přecházet a velmi správně jde eh, letošní Nobelova cena za mír eh, lékařskému týmu v Tunisku. Mnoho lidí za to muselo zaplatit svým životem, aby se podařilo eh, epidemii Ebola zabránit dalšímu šíření a já bych vám chtěl poděkovat, pane komisaři, za to, že jste byl koordinátorem v epidemii Eboli. Domnul Gerike, un minut. Děkuji paní Gerike na jednu minutu. Vážený pane komisaři Stenanidese, eh, čeho jsme se dokázali poučit eh, dlouhodobě z této krize eboli? Jak posilujeme země, aby mohli této krizi lépe čelit v budoucnu? Já eh, jsem zodpovědný za zprávu AKT a rovněž spolupráci s africkými kolegy. A e, pokud by dnes nebo zítra došlo k podobné epidemii, tak bychom byli stejně špatně připraveni. Přestaňme už lamentovat, jednejme společně, spolupracujme s dotyčnými státy. Já pleduji za globální e, centra e, pro krizové situace nezávislé, kde budou, musíme být schopni reagovat do 24 hodin. Na druhé straně musíme zastavit i odliv mozku z těchto zemí. Potřebujeme tam kvalitní lékaře a musíme je dobře vzdělávat. E, zdravotnická péče musí být plošná a do všeho musíme um, i zapojit matky. Víme, že rodinná péče je často účinnější než e, Rada lékaře z Evropy. Děkuji a paní Sanchez na minutu a půl. Děkuji vám, pane předseda, pane komisaři. Eh, pane Garenci, já vám chci poděkovat vám a všem vašim spolupracovníkům za práci odvedenou na této zprávě. Eh, krize eboli, která stála život téměř 11 tisíc lidí, jasně ukazuje, že prostě eh, úsporné škrty zabíjejí. Eh, Světová banka, MMF, tak jak radí v Africe, vlastně znemožňují těmto zemím, aby si opravdu vytvořili zdravotnický systém, který by byl na výši a mohl by zvládnout takovou krizi ebola. Také v evropské zemi, jako je Španělsko, také se projevuje nedostatečná reakce. Projevuje se také neadekvátní zdravotnický systém. Chybí prostě prostředky. Za druhé, farmaceutický průmysl eh, sleduje pouze zisky eh, a nechce se věnovat nemocem, které postihují chudé a právě toto, když jde ruku v ruce s úspornými škrty, kdy zdravotnické systémy nejsou dostatečně vyvinuté, tak i výzkum v oblasti léku je e, inspirován stejnou touhou po zisku a snahou po škrtech. A to vede k tomu, e, co se, pro, pro, co, se co nastalo. Nech není znovu 10 tisíc mrtvých. un minut. Děkuji, paní Hojbuch na minutu. Děkuji. I my, zelení, bychom chtěli poděkovat panu Gerencovi za předložení této zprávy a my samozřejmě velmi vítáme, že tady jde o to, jak se poučit z těchto událostí pro budoucnost, protože určitě to nebylo naposledy. Co bychom tady také ale přivítali, je požadavek na přísnější eh, reformu um, duševního vlastnictví, protože víme, že léčení eboli si vyžaduje také jakousi flexibilní perspektivu o tom, jak chránit duševní vlastnictví v případě léčiv, která by měla potírat nebo ebolu. A také bychom měli využít eh, veškerý prostor, který máme k dispozici. A také bychom měli bojovat proti sociálním a dalším nerovnostem, jako je například přístup ke zdravotnictví v těchto zemích. Měli bychom vypracovat plán eh, tak, aby mezinárodní prostředky se mohly zapojit eh, do financování těchto potřeb a neměli bychom na tuto krizi zapomínat, protože víme, že tyto země budou ještě potřebovat hodně času, aby se z toho zotavili. Děkuji, paní Gilbert, na minutu. Mr. Gil, sorry. Pan Gil omlouvá se, pan předseda. Mike. Děkuji. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat eh, nevládním organizacím a dalším dobrovolníkům, kteří bezúnavně, neúnavně pracovali na eh, připomáhání pacientům, ale také musím kritizovat média, jakým způsobem senzačně znázorňovala um, tuto krizi a snažili se z toho um, zvýšit své náklady a sledovanost jako něco, čemu se říkalo Ebola Watch, kdy vlastně ta média sledovala eh, ty pacienty jako zločince. Já pevně věřím v to, že pokud nastanou podobné situace, tak je můžeme řešit. A řešit je musíme tím, že budeme hledat jejich příčiny a nejenom symptomy. V budoucnosti by mělo být možné předcházet těmto krizím tím, že se budeme snažit eh, bojovat proti chudobě v těchto chudých oblastech. Dohoda rybolovu v této oblasti připravila mnoho lidí o živobytí a to mělo obrovský dopad na jejich schopnost eh, mít nějaký příjem. to nesmyslné dohody o volném obchodu a rybolovu s těmito státy e, brání těmto lidem, aby e, měli živobytí a aby mohli žít v těchto oblastech. Pokud se to nezmění, tak se budou znovu tyto krize vracet. Vážení kolegové, vážený pane představiteli komise, my se nebojíme zesměšnění Eh, kdyby zesměšňování zabíjelo, pak eh, vzhledem k tomu, kolik je tady přítomných, by nebylo tak vážné, že bychom právě my tady již nebyli, ale směšní skutečně jsme. Zbozdili jsme se eh, kvůli ebole 10 tisíc, 11 tisíc mrtvých z 25 tisíc nemocných, uvolňujeme 2, 2 miliardy, ale když jde například o malárii, kde 500 tisíc lidí umírá ročně, Eh, kdy eh, jsou miliony postižených. O tom nehovoříme. 100 tisíc eh, malomocných umírá a také o tom nehovoříme. A přitom tyto léky existují, nejsou příliš drahé, bylo by snadné je poskytnout, ale to se nás netýká. My se toho nebojíme. A i tady celý seznam doporučení se vypracoval, ale kdo bude financovat takový Marshallův plán, eh, když dáváme miliardy bankám? Je to vlastně jakási iluze Junckerova plánu pro Evropu a pro Afriku nic. Minut. Předseda přerušuje, pan Venta na minutu. Pane předsedo, pane komisaři, Ebola um, opravdu sebrala velké žně v Gineji, Liberii, v Seře Leone, dokázala, jak je mezinárodní společenství eh, setrvačné, jak se dokázalo spozdit se svou pomocí. Eh, přes eh, Ukázalo se rovněž, že jejich zdravotnické systémy nejsou schopny postupovat preventivně a zároveň ohrozili i hospodářství a bezpečí v celém regionu. Humanitární organizace sehrály nezaměnitelnou úlohu a často byly efektivnější než mezinárodní instituce. Pomáhali nemocním a zajišťovali základní ochranné prostředky. My musíme budovat dialog, budovat eh, vzájemnou důvěru a eh, informovat společenství eh, a předcházet dezinformaci, aby se lidé nebáli žádat o pomoc, aby každý měl přístup k mm, zdravotnické péči. I Evropská unie musí humanitárně a zdravotnicky zasahovat, dekoliv je to nutné, čímž bude budovat hospodářský růst a předcházet chudobě. Zde pan komisař zmínil iniciativu k inovačním lékům, předseda přerušuje. Paní Makavan, minuta půl. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři za vaše slova a děkuji panu Garensovi za jeho zprávu. A samozřejmě zejména směřujeme díky eh, ke všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracovali v tak obtížných podmínkách. Pane komisaři, máte pravdu, když jste e, upozornil na skutečnost, že e, zejména tyto země nebyly schopny rychle reagovat a proto je krize zasáhla tak hluboce. Není otázka zní, e, co je třeba udělat, ale otázka zní rovněž, co už děláme, jakým způsobem jsme pozměnili své vlastní programy na budoucí období, jak chceme se chovat v budoucnu. V těch těchto zemích. Budujeme nové kliniky, ale co se s nimi stane? Eh, kdo bude platit jejich zaměstnance? Eh, co se bude dít s těmi příslíby? Já se na to ptám, protože já jsem minulý týden eh, hovořila se zdravotníkem ze Sierra Leone a tam jsem se dozvěděla, že nemají dost lékařů, proto ty kliniky se vylidňují. A Sierra Leone je přece jednou z nejchudší zemí v Evropě. Pouze kojící matky, děti mladší pěti let do, jsou, eh, mají nárok na bezplatnou zdravotnickou péči. A co ti, kteří se dostali z eboli, kteří byli s ní ve styku, ti na to právo nemají. Tedy bude se něco s tím dít. Já bych chtěla vědět, zda komise nebo členské státy mají nějaký nový plán a jak jej budou koordinovat, pokud existuje. My jsme se v New Yorku zavázali k těm novým eh, sociálním cílům, ale to nestačí. My musíme dělat něco konkrétního v těch zemích. Předseda přerušuje, pan Preda na minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěl poděkovat kolegovi Charles Gerencovi za vypracování této zprávy o poučení které je možné vyvola, vyvodit z dlouhodobého hlediska z krize Ebola. Já jsem se před týdnem setkal eh, s představitelem jedné nevládní organizace ze Sierra Leone, je to organizace, která pracovala v této oblasti a která se ocitla v plné krizi eh, eboli eh, z hlediska eh, oblasti prevence proti šíření této nemoci. A mm, tato krize je věc, která odhaluje všechny problémy zdravotnických systémů rozvojových zemí. A já musím říct, že samozřejmě je třeba zdůraznit také naše nedostatky v reakci. Je třeba posílit zdravotnické systémy afrických zemí. A tady především chci říci, že to musí být dlouhodobé úsilí eh, a je třeba na to zajistit také příslušné financování. Děkuji, pane předsedo, za pochopení. Durák. Děkuji a nyní přicházíme k ne, ne, nebudou modré karty, to už jsem řekl, říká pan předseda. A přecházíme opravdu k postupu Catch the Eye, spontánní řečník a máme zde deset zájemců, deset kolegů, kteří se nechali zapsat do seznamu a já bych rád nechal přijít ke slovu šest řečníků z každé frakce jednoho, pan Bušák. Děkuji, pane předsedo. Tato epidemie byla největší v historii, dotkla se několika zemí v Africe, více než 23 tisíc infikovaných lidí, 11 tisíc eh, zemřelo. Víme, že lékaři museli poskytovat pomoc mnohým, kteří byli postiženi. Věrem eboli eh, Ruská unie na to poskytla více než jednu miliardu, jednak na eh, přípravu vakcín a jejich distribuci. Krizové řízení také se opíralo o, tom, o to, jak dohlížet na kontakt s pacienty, eh, nasazení mobilních eh, lékařských zařízení a personálu. Jde také o to, jak šířit osvětu. To by mohl být účinný způsob, jak snižovat ztráty na životech. Přestože Evropská unie vyjádřila svou podporu a solidaritu těmito prostředky, tak mohlo být uděláno mnohem víc, abychom pomohli v boji s touto tragickou nemocí. Pani Kiniči na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Složitost tohoto jevu a závažnost této epidemie v roce 2014, eh, která postihla Sierra Leone, Liberia, Guineu, eh, nás přinutila se zhostit naší zodpovědnosti eh, na tom, jak vyřešit tuto situaci, zejména jak pomoci všeobecnému přístupu ke zdravotnickým službám v těchto zemích, protože víme, že ty systémy nejsou dobré. Narazili jsme na celou řadu dalších nedostatků a tím důležitější je, aby Evropská unie se zavázala dále rozvíjet a budovat zdravotnictví v těchto systémech a na pomoci jejich hospodářskému rozvoji. Je potřeba se také podívat na to, eh, jaké evropské fondy by mohly těmto zemím pomoci, protože bez skutečně strukturované podpory a bez toho, abychom pomáhali vytváření základních zdravotnických služeb, které budou přístupné všem, se nám nepodaří vyhnout se v budoucnosti dalším epidemím. Děkuji, pane předsedo v roce 2014 Guinea, Liberie, eh, Sierra Leone jsou postiženy virem Ebola. Další města v Africe eh, se eh, snaží působit preventivně proti tomuto viru. Je to opravdu velice složitá situace, kdy 80 5 lidí v daném regionu žije v chudobě. Reakce Evropské unie nebyla účinná, nebyla přímá. Lékaři bez hranic a Červený kříž se projevili mnohem lépe připravení a mnohem účinnější ve snaze pomoci africkému obyvatelstvu. Je třeba eh, využít maximálně zkušeností těchto dvou organizací eh, v rámci pomoci ze strany EU. Je třeba maximálně přispět k využívání eh, očkování a je třeba také snižovat zadlužení zemí, eh, odpouštět dluhy těmto zemím, které jsou postiženy virem Ebola, nenutit je, aby platili dluhy eh, Mezinárodnímu měnovému fondu a dalším spekulátorům. presidente procurando lições na crise do ébola. Děkuji, pane předsedo. Snažíme se poučit eh, z krize epidemie eboli. A zde je důležité, že zpráva si všímá, že Evropský měnový fond neustále nutí postižené země k úsporám a eh, tím podminovává nikoli pouze veřejné zdravotnictví, ale vlastně nedokázaly tyto země zastavit šíření eboli. To se musí zvrátit. Naopak musíme těmto zeměm pomoci budovat všeobecný eh, zdravotnictví a systém, který, mm, ke kterému budeme mít přístup všechny. Musíme zajistit, eh, že každý občan bude mít přístup k Um, lékům, které si může dovolit, že každý bude mít přístup k čisté pitné vodě. Samozřejmě, že vítáme mezinárodní pomoc, bez té se neobejdeme, ale zároveň v eh, zemi, Kubu, která celkem vzato vysá více lékařů a zdravotních sester než všichni ostatní. Paní Riva si na minutu. Pane předsedající především chci poděkovat našemu kolegovi Charlesovi goerensovi za vypracovanou analýzu i za předložené návrhy. V současné situaci, podle informací, které mám z těchto zemí, protože moje dcera a můj zeď pracují v Gvineji, ehm, podle mých informací tedy jsou stále ještě dva případy eh, eboli ve Forekary v centru Červeného kříže. Co tedy můžeme konstatovat? Evropská unie dala 1,9 miliardy eur a v podstatě se systém zdravotnictví příliš nezlepšil. Eh, to vyžaduje delší čas. Pane komisaři, v rozvojových fondech potřebujeme mít záruku, že se opravdu budou stavět ošetřovny, nemocnice z těchto fondů a dále také ty prostředky, které byly poskytnuty z EU pro klinické studie. Tady bychom měli požadovat jakousi podmíněnost, aby byly patenty, aby bylo, byly očkovací látky. A na závěr chci říct si, není ještě vyhráno. Vidíme, že jedna ošetřovatelka, která která byla léčena, eh, prostě dostala znovu po druhé tu ebolu a že vlastně se ještě šest měsíců eh, po té, co je osoba vyléčena, stále objevuje virus ebola ve sperma. Eh, takže vidíme, jaká je situace pro lidi, které jsou přímo v terénu a jak to vypadá z dálky. Děkuji. Předseda. Přerušil. Eh, lékaři bez hranic, samaritáni, oni a jiné nevládní organizace dělají skvělou práci. Byli na místě, aby s nemocí bojovali a to ještě dřív, než politici začali o této nemoci vůbec mluvit. A pak jsme udělali vše jako ve zpomaleném filmu. Eh, odmítli jsme dohonit čas. Za každý nově budovaný eh, nemocnice byla naplněna v řádu hodin. Než abychom se snažili opravovat stávající nemocnice, šli jsme na dokonalou jakost e, nových nemocnic, ale tím se krize spoždila. Tedy moje poselství, jak EU, tak členským státům, kdo bude další. Příště si prosím uvědomte, že jakákoliv e, taková situace si žádá rychlost. Poučte se od nevládních organizací, poučte se od těch, kteří riskují životem, aby zabránili šíření takovýchto epidemií. A jedno velice snadné poučení. Rychlá reakce není pouze levnější, ale zachraňuje životy. Děkuji, pan komisař. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto velmi bohatou debatu, za vaše návrhy. A rád bych ještě jednou řekl, že zpráva Charlesa Gerence podtrhává lekce, které bychom měli vyvodit eh, z této epidemie eboli. Všichni eh, se z toho musíme poučit a také to tak děláme. Ještě jednou chci poděkovat Charlesi Gerencovi za jeho práci a za odhodlání. Současně bych také chtěl říci na adresu Lindy McAven, která hovořila o univerzálním pokrytí zdravotnickými službami. Ona říkala, a jasně, naprosto souhlasím, že to musíme podpořit a proto bychom se měli zaměřit také na to, jak provést reformu Světové zdravotnické organizace. To je nezbytné. A bude to zejména důležité, pokud dojde k dalším epidemiím v Africe nebo jinde ve světě. A proto bychom měli eh, podpořit tuto reformu VHO. Protože to bude asi nejdůležitější nástroj, který bude mít k dispozici v případě další epidemie. Samozřejmě, že komise členské státy by měly eh, zvážit eh, rozvojovou pomoc a ten aspekt podpory zdravotnictví, zejména v těch státech, o kterých je řeč, o tom, jak pomoci co nejvíce na místě. A já si také uvědomuji, že poudění je eh, základem do budoucna pro celé mezinárodní společenství. A musíme dále podporovat tyto státy, které to nejvíce potřebují. A hlavně bychom měli podporovat odolné zdravotnické systémy, tak aby byly lépe připraveny na další budoucí možné výskyty infekčních chorob. Protože k těm bohužel v budoucnosti bez pochyby dojde a budeme muset reagovat eh, na základě dlouhodobých partnerství předvídatelným způsobem. Jinak to možné není. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji ještě jednou Šalasovi Gerencovi za práci, kterou tomu věnoval, protože díky němu teď máme dobrý základ do budoucna. Jako no, pane předsedající především chci poděkovat všem kolegům, eh, kteří vystoupili eh, k této zprávě. Eh, děkuji za laskavá slova, která řekli na mou adresu. A to tež platí také pro pana komisaře. Musím říci, že eh, tato zpráva je opravdu velmi relevantní, protože jde o otázku života a smrti. Musíme tuto otázku brát velmi vážně. Eh, náš eh, rozvojový výbor už eh, velmi dlouhou dobu, celou řadu let se snaží, aby bylo věnováno více prostředků eh, pro rozvoj zdravotnických systémů v rozvojových zemí. Nepropásli jsme ani jedinou příležitost, ať už to je při diskusi o rozpočtových otázkách nebo eh, při práci na specifických zprávách, abychom zdůraznili nutnost podporovat vývoj, výzkum, rozvoj právě přímo na místě v afrických zemích my nezajišťujeme rozvoj pro druhé. My musíme dát druhým prostředky, aby oni sami zajistili svůj rozvoj, aby se zlepšila zpráva a řízení globálně, mezinárodně, evropsky, ale také africky. Eh, není tady žádná osudovost eh, u toho tématu, kterému se teď věnujeme, protože byly dosaženy výsledky a my jsme nepropásli ani jednu příležitost, abychom eh, neodsoudili pomalou reakci mezinárodního společenství na začátku a abychom nepoukázali právě na ty institucionální aktéry. Eh, poté se věci trošku rozjely, a to zejména eh, v září 2014, kdy jsme my schválili usnesení, podle mého názoru, to nejlepší usnesení, které jsme kdy zde eh, schválili v tomto parlamentu na téma zdravotnictví v rozvojových zemí. Kolega tady řekl, že jsme směšní. Hovořil o tom, nebo srovnával ebolu a malárie. Ale vážení kolegové, to přece nejde o to volit mezi jednou a druhou nemocí. Je třeba léčit jak ebolu, tak je třeba léčit i malárie. Přece si nevybíráme mezi tuberkulózou a AIDSem. Chceme léčit obojí e, a chceme reagovat na všechny velké výzvy. Proto stále požadujeme, aby se alespoň 20 prostředků rozvojové pomoci věnovaly rozvoji e, zdravotnictví, a e, to odpovídám kolegovi, který tady hovořil, že naše schromáždění je směšné, když hovoří o těchto věcech. A e, konečně dovolte, abych zdůraznil, že nemůžeme polevit v obezřetnosti. To tady také již zaznělo z úst paní Rivazy. E, tento virus je hrozivý. Je to virus, který může působit v různých formách, může najít jiné způsoby šíření, takže my nejsme ještě u konce tohoto boje. Udělejme co nejvíc, abychom byli stále obezřetní a poučení které můžeme vyvodit z krize ebole, by nám mělo pomoci, abychom toho dosáhli. Jsem teď eh, naplněn nadějí mnohem více teď koncem roku 2015, než tomu bylo eh, v období mezi březnem a zářím roku 2014. Takže já vám děkuji a dovolte ještě, abych eh, připomněl poslední věc. Tato zpráva zdůrazňuje také otázku, kdo je odpovědný za výzkum a vývoj nových léků. Trh má důležitou úlohu, ale nemůžeme ponechat vše pouze na trhu. A to říkám i já jako liberál, eh, který eh, chce rozvoj tržní ekonomiky, ale zdůrazňuji, že zde jsou také oblasti, kde politika musí eh, nést svou odpovědnost a naš výbor pro rozvojovou pomoc i výbor pro zdravotnictví musí eh, najít alespoň jakési, jakési začátek odpovědi na tuto velmi těžkou otázku. Eh, myslím, že v rámci této zprávy nebylo možné zvládnout všechny aspekty a proto eh, vyzývám příslušné výbory, kterých se to týká v našem Evropském parlamentu, aby se věnovali těmto nesmírně důležitým aspektům.